Rozumím tomu, že eh, si potřebujete říct mnoho věcí, ale při hlasování bychom měli mít eh, soustředěný klid. Nejdříve budeme hlasovat eh, o bodu 19a, a to je doporučení, abychom nevznášeli námitky vůči změnám přílohy 1 a 4 u u nařízení o GSP. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 23 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Bod číslo 20. Jedná se tu o vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, soureš a otruby a vedlejší mlínské produkty a jiné zbytky. Jedná se o vyjednávání v trialogu s eh, cílem dosanody v prvním čtení. Dokumenty máte ve svých materiálech a víme tedy, o čem se hlasuje. A zahajuji hlasování. Thank you. And vote is closed. Končím hlasování. 29 pro, jednohlasnost. A nemusíme blahopřát. Eh, teď bod 21. Opět se jedná o výsledek vyjednávání trialogu a dohodu v prvním čtení. Tématem je dovoz olivového oleje a jiných zemědělských produktů z Turecka, pokud jde o přenesená prováděcí pravomoci, které mají být uděleny komisi. Takže se jedná o změnu, která by přizpůsobila eh, tento dokument komitologii a aktu přenesené pravomoci Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Opět jednomyslně přijato. Další bod je 22. Jedná se doporučení do druhého čtení ohledně eh, stanoviska eh, rady a změnu určitých nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud je o postupy přijímání určitých opatření. A jedná se o přizpůsobení aky a nařízení týkající se eh, aktu přenesené pravomoci a podobně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodajce paní Kyslotrovol a předávám jí slovo. Děkuji, já bych mnohokrát chtěla poděkovat eh, za to, že včera byla předložena tato zpráva, že se to učinilo, protože já jsem musela jít do Berlína bylo to pro potěšení, potěšením, říká pan předseda. A chtěla bych poděkovat také kolegům za schválení této zprávy ještě jednou. Děkuji. Předseda, toto je významný okamžik, protože se nám po tolik letech podařilo eh, dokončit tento dokument. Ještě jednou bych rád poděkoval nejen komisi za iniciativu, ale také irskému předsednictví rady, protože bez nich bychom tohoto ještě možná nebyli dosáhli. A je velice důležité, že se nám to podařilo. Bod číslo 23, to je Omnibus 2. Opět velice důležité téma, tentokrát byl zpravodajem Jörg Leichtfried. Jedná se o druhou část o e, přizpůsobení e, a nyní zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, nikdo, se, nikdo není proti a tři se zdrželi. Jak už jsem uvedl předem ohledně Omnibusu 1, platí totéž, co jsem řekla před chvílí. Item 24. Bod číslo 24. To je takzvaná reciprocita v rámci zadávání veřejných zakázek. a čeká nás dlouhé hlasování. To je zpráva pana Kaspariho. Přejete si slovo? Budeme tady hlasovat. Nora Berra. Nora Berra? Děkuji. Pane předsedo, Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo celkového kompromisu, tak bych chtěla oznámit stažení návrhu 77, 94, 111, 115, 230, 236, 261 a 273 eh, po dohodě s kolegou Frankem Prustem. Děkuji. Výborně. Takže pozměňovací návrh 43, 44, 45 jsou identické. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 47. Pro? Proti? zdržel se, schváleno. E, další IMKO 1 odpadá, takže nyní kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dále IMKO 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. IMKO 26. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. IMKO 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 a 107 jsou identické. Kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. IMKO 28. Kde pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. IMKO 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Omlouvám se, zamítnuto, říká předseda velkou většinou. Návrh 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 110, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 111 pro, ten byl stažen. Říká paní Bera. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. IMKO 32 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Imko 33 pro. Ty byly identické, takže vlastně to jsme již odhlasovali. Pozměňovací návrh 13 a Imko 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 14. O tom není nutné hlasovat, protože to je jazyková otázka. Pozměňovací návrh 115 byl stažen. Ten byl stažen. Pozměňovací návrh 16 pro, proti schváleno. Imko 26 pro, proti, zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 17 a Imko 37, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jury 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 3, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 4, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 120, kde je pro, máte pravdu, ten odpadá. Kom- kompromisní návrh 4 to pokryl. Dále odpadá 123 návrh. Takže se posuneme Jury 30, isn't it? Jury 30. Takže Jury 30, článek 6a, návrh Jury 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 5, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh. Ne, ještě pozměňovací návrh 177. To je dodatek ke kompromisu. Kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 6. Kde je pro? Proti? Drželi se schváleno. Další odpadají. Kompromisní návrh 7, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvěstě dvacet osm. Kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 229 a 230, ty jsou stažené. Dvěstě dvacet devět stažené nebylo. Je to tak dobrá. Takže hlasujeme 229, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 8, kdo je pro? Ještě 235. Návrh 236 bylo staženo, ale 235 staženo nebylo. Takže o tom budeme hlasovat, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 8, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 45, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 35, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jury 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 255, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 255. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 38 pro, proti zdrželi se schváleno. 39 pro, proti zdrželi se schváleno. 40 pro, proti zdrželi se schváleno. 256, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 257, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 258, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 259, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 260 a 261, kdo je pro? Pouze 260 protože 261 bylo staženo. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 260. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 262 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 263, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, to ne. Bylo to schváleno, opravuje se předseda. IMKO 47, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. IMKO 48, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 42, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 264. Pro? Proti? Drželi se schváleno. Pozměňovací návrh 200. To vlastně odpadá. 67, 66 odpadají. IMKO 41, takže dále IMKO 50. Kde pro? Proti zdrželi se schváleno. Posměňovací návrh 270, ten odpadl? Ano, odpadl. 272, kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 273 pro, proti, ten je stažen. Preambule. Pozměňovací návrh 50, kde je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Totež se týká IMCO 2 a IMPL 1. Ne, o IMCO 2 hlasujeme, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. IMPL 1 pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Dobrá, takže budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu MPL 1 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh 51, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Jury 1 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 3 odpadá, je to tak. Jury 2, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 54 ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Empl 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 55, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 3, kde je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Empl 3, kde je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 5 pro, proti, drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 57 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Jury 6 pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. M 4 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Amendment 63. 63 pro. Proti zdrželi se zamítnut. Ne. Imko 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Jury 7 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Empl 5 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Jury. Ten odpadl? Jury 8 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Jury 9 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se zamítnout. A pardon, přijat. Imko 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Sedmdesát čtyři pro, proti, zdrželi se přijat. Empl osm pro odpadá. Empl devět pro proti. Zdrželi se zamítnout. Sedmdesát pět a sedmdesát šest. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuty. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Imko 14 pro. Proti. Odpadá. Kompromis 11 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Amendment 4 4, 16. Imko 16. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Empl 12. Ne, 88 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 90 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 92 pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Emple 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Jury 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Empl 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 95 pro, proti, zdrželi se, přijat. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 20, imko, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 92 odpadá. Osm pro, proti, zdrželi se, přijat. Úvodní ustanovení. 49 pro, proti, zdrželi se, přijat. 48 pro, proti, zdrželi se, přijat. Závěrečné hlasování. O takto pozměněném návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A to bude elektronicky, takže zahajuji hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. 21 pro, 8 proti, 1 se zdržel. Návrh o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 10 proti, Jeden se zdržel. Spravodaj? Chci vám všem poblahopřát. Vynikající práce. Ähm, ähm, Já bych chtěla za, chtěl zaprvé poděkovat všem kolegům především. Myslím, že všichni víme, že to je jedna z problematik, kde bylo nejvíce sporů v našem výrobu, eh, v výboru a také to šlo napříč všemi politickými skupinami. Proto děkuji všem kolegům, spolupracovníkům a zvláště Felixovi Lux ze sekretariátu, který byl velice nápomocný. Takže vzhledem k tomu, že to bylo velice sporné téma. Bylo by dobré, kdybychom zahájili jedna také s radou, ale nejdříve tedy musíme toto předložit plenárnímu zasedání. Nicméně eh, předtím budeme ještě vést jednání s radou, ta nám signalizovala, že chce s námi jednat, takže nejdříve tedy budeme to projednávat na plenáce a potom eh, vstoupíme do vyjednávání s radou. We have to vote this uh, proposal by the Budeme hlasovat tento návrhu zpravodaje. Eh, zpráva bude tedy předložena na plenárním zasedání k hlasování a následně zahajme vyjednávání. Takže o legislativním usnesení hlasovat teď nebudeme. Složení vyjednávacího týmu, samozřejmě tam bude zpravodaj pan Kaspary, stínový zpravodaj Lange, Kazak a Clarkin. Shadow, Scholz, Lord Mal a já, který budu předsedat. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. 28 was in favor, one against, two an abstention. 28 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Výborné. Opět. Vynikající práce, pane Kaspary. Let's vote to item, um... Budeme hlasovat o bodu Item 25. Um... O bodu 25. Uh, Juliu Winkler's report, please. Juliu Winkler, kolegyně a kolegové, ještě jsme neskončili s hlasováním. Zachovejte prosím eh, klid a rozesaďte se na svá místa. Zpráva Winkler o režimu licencí FLEGD. Máme, pozněl jsem 9A1 pro, proti, zdrželi se přijat. 3 a 2, pro, proti, zdrželi se přijat. 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Závěrečné hlasování o takto pozměněném textu zahají hlasování. And the vote is... Končím hlasování. 27 pro, jeden se zdržel, nikdo není proti. Budeme hlasovat o e, návrhu legislativního usnesení, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Se stejným výsledkem 29 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Uh, any... Pan zpravodaj, máte nějaký návrh? No, no proposal by Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah. Excuse me, I, uh, I was... Já se omlouvám, chvilku jsem nedával pozor, kolegové. Ten návrhem je, abychom zahájil vyjednávání s radou a komisí s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení. OK. So the, uh, the proposal is to open negotiations. Uh, Návrh tedy zní, že vy, zahájit vyjednávání eh, společně s omnibusem 1 a 2, o které už byly odhlasovány, složení vyjednávacím zpravodaj, stínoví zpravodajové a já jako předseda. Opět to odhlasujeme, zahajuji hlasování. is closed. Končím hlasování. 36 votes in 26 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji Juliovi Winklerovi. Bod 26. Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku. Konkrétně u vína. Spravodajem je opět Julio Winkler a já bych chtěl dodat, že se jedná tedy o obchodní preference a tato změna byla rozhodnuta radou takže eh, potom eh, zrušení ze strany VTO náš text bude legální, budeme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se přijat, 2 pro, proti, zdrželi se přijat, 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Hlasování o návrhu, tak jak je pozměněný, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stejný výsledek 29 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodaji. A tentokrát můžeme reagovat eh, na ruský tlak vůči našim eh, sousedům. Pane předsedo, kolegové, děkuji vám mnohokrát, jenom jsem chtěl udělat jeden, jednu drobnou poznámku. Eh, chystáme se na sami víte, o co jde. Je to velice důležitý okamžik. Děkuji mnohokrát za podporu komise, rady a poslanců našeho výboru a také spolupracovníků, kteří odvedli vynikající práci. Ukázali jsme, že umíme pracovat rychle, společně, všechny instituce v Evropské unii, pokud si přejeme vyslat politický signál tomuto samitu, který začíná dnes. Formálně, pane předsedo, eh, dovolte mi prosím, abych navrhl, eh, že bychom měli vstoupit do neformálního trialogu, do vyjednávání. A také bych chtěl požádat kolegy o podporu, abychom v prosinci mohli tento eh, dokument dokončit. Předseda, to bude skutečně rychlé. A já jsem podporoval toto rychlé tempo od počátku, abychom tedy bezodkladně vstoupili do vyjednávání s radou o mandát. Eh, jedná se o zprávu, kterou zde mám další dobu. Potom, eh, kom, jaká je složení vyjednávacího týmu, jako obvykle. Spravodaj, stínoví zpravodajové, Kutas Moscardini, Andres Dotter, Dartmouth eh, Kazak. Nemám tu nikoho za GUE. Ne, někdy určitě přijde a já jako předseda budeme tedy hlasovat. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, jeden proti, jeden se zdržel. Item 27. 27. Jedná se o rozšíření memoranda o porozumění se Spojenými státy ohledně dovozu hovězího ze zvířat jim se nepodávaly určité růstové hormony. Jedná se o postup doporučení, nejsou pozměňovací návrhy. Hlasujeme buď ano nebo ne. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 2 proti, dva se zdrželi. Takže toto rozhodnutí předložíme na plenárním zasedání. Bod číslo 28. Obchodní vztahy EU se zeměmi Euromed. Je to návrh usnesení a máme spoustu pozměňovacích návrhů. Takže začneme pozměňovacím návrhem 27. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 28. Kde pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Zkontrolovat. Hlasování o pozměňovacím návrhu 32. Budeme tedy hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. William Dartmouth mě stále překvapuje. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. Zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 34, protože jsem se možná spletl. Zahajuji hlasování. Tentokrát jsem se nepletl, je to schváleno 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 39 pro, proti, zdrželi se schváleno, 40 pro, proti, zdrželi se schváleno, 41 pro, proti zdrželi se schváleno. 42 pro, proti zdrželi se schváleno. 43 pro, proti zdrželi se schváleno. 44 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti Tady to budeme muset kontrolovat elektronickým hlasováním o pozměňovacím, kompromisním pozměňovacím návrhu číslo 1. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 45 odpadá. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, že se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 56 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 58 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se přijato, 61 pro, proti, Přijato. 63, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Takže budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 60, to už bylo přijato, 64 odpadá, kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jestli se nepletu, tak to bylo zamítnuto. Takže si to zkontrolujeme. Hlasujeme o pozměňovacím kompromisním návrhu číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šedesát pět pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 67 pro, proti, zdrželi se schváleno, 69 pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromisní návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Takže si kontrolně budeme hlasovat o kompromisním návrhu 4 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 74. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 74 budeme hlasovat kontrolně elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. O 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 23. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 25 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 26 pro? Proti? Schváleno. Návrh 1 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 2 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 3 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 4 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 5 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování o návrhu v pozměněném znění. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Sedmnáct hlasů pro, tři proti, devět se zdrželo. A nyní bod 29, je to stanovisko k akčnímu plánu pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě. Takže hlasujeme. Pozměňovací návrh 1, kde pro? Prosím, můžete se stišit? Návrh 1, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 3, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 3. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh čtyři kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Pět pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Šest pro? Proti? Zdrželi se schváleno. sedm pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh dva pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 12 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 15 14 opravuje se předseda pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromisní návrh 3, kde je pro, proti zdrželi se schváleno, 19 pro, proti zdrželi se schváleno, 20 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 5, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dobře, budeme kontrolně hlasovat o kompromisním návrhu 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Bylo to zamítnuto. Návrh 27 pro,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 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35, e, omlouvám se, 34 bylo přijato, říká předseda. 35 pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se, nevidím hlasovat liberály, takže Pozměňovací návrh 36, je to tak. Kdo je pro? 36 pro, proti, zdrželi se přijato, 37. Dobře, takže budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 36. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Musíte mi věřit. 37 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 38 pro, proti, zdrželi se. Přijato 39 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Závěrečné hlasování. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. návrh byl přijat, 24 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Oral question. Otázka k ústnímu zodpovězení. Monitorovací mechanismus GSP plus a výsledkové listiny. Zahajuji hlasování. We are voting item. Hlasujeme o bodu 30. GSP+, plus, mechanismus monitorování a přehledy výsledků systému GSP+. Plus. Je to otázka k ústnímu zodpovězení. The vote is open and... Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Tímto skončilo naše dnešní hlasování. Děkuji vám mnohokrát za spolupráci. Thank uh, you. please, people who are leaving the room, please do it. Prosím kolegy, kteří opouštějí eh, sál, aby tak učinili co možná nejtišeji a nejrychleji. Ladies and gentlemen, this is... Dámy a pánové, toto není tržiště conversations outside the... Konverzujte prosím mimo zasedací sál. Hush, please. I won't give the floor to next Chtěl bych předat slovo dalšímu řečníkovi, ale neučiním tak, dokud nebude ticho. Jolana, could you settle down, please? Jolana, prosím, můžete se posadit? Uh, Bod číslo 31. Dohoda o přidružení mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé. Víte, jaký je poslední vývoj? Bohužel. Náš zpravodaj Pavel Zalevský má slovo. Thank you very much, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pokud dovolíte, budu hovořit polsky. Please move šanovní kolegy. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Když jsme eh, stanovili tuto diskusi a její lhůtu, tak to vypadalo tak, že dnes budeme hovořit o tom, že bychom měli udělit mandát Evropské komisi, aby stanovila eh, žádost radě ohledně provizorního vstupu této dohody platnost před ratifikací této dohody. Dnes to vypadá tak, že v souvislosti s summitem ve Vilniusu tento požadavek je neplatný. Ve Vilniusu tedy e, tato dohoda nebude podepsána. Takže by to mohlo vypadat, že v podstatě není užitečné o tom diskutovat. Ale já si to nemyslím. Právě zde bychom měli rekapitulovat a pohovořit o tom, co je podstatou této hodody, proč je pro nás tak důležitá, proč je důležitá pro Ukrajinu a proč není možné podepsat tuto dohodu dnes. Je to vlastně první dohoda, která má tak široký záběr. A de facto se vychází z toho, že na Ukrajině bude zavedeno 60 komunitárního aky. Význam této dohody není eh, pouze význam čistě obchodní. Je to nástroj, který měl být dán do rukou Ukrajiny, tak, aby Ukrajina mohla převzít evropské standardy a aby se mohla přeměnit v konkurenceschopnou zemi. Krátce řečeno, je to dohoda, která má civilizační význam. Jedná se samozřejmě o přístup k trhu, je to také dohoda o clech. Tady eh, mělo dojít k velkému sjednocení celních tarifů, ale v podstatě se jedná o to, aby zde byl přístup na trh s energií, se službami. A podpis takové dohody by výrazně posílil klima ve prospěch obchodování. Tato dohoda, kdyby byla podepsána, by měla civilizační význam pro Ukrajinu. Tato dohoda by byla ovšem také významná pro Evropskou unii. Jedná se o trh velkého státu. 46 milionů obyvatel, kteří jsou dobře vzděláni. Je tady vysoký potenciál, bylo by možné investovat v této zemi v jednotlivých oblastech, takže z hlediska teritoria tato země není menší než Francie. Ale znovu říkám, že úspěch této dohody by byl také významný z hlediska našich vztahů k Rusku protože Ukrajina má výrazné vztahy s Ruskem. A kdyby tedy by Ukrajina začala využívat tuto dohodu, pak by Rusko nemohlo nikomu eh, říkat, že představuje jinou civilizaci. Kdyby Ukrajina mohla realizovat evropské eh, hodnoty, tak by eh, prezident Putin nemohli štvrdit, že zde je nutné vybudovat jinou civilizační zónu. To by nebylo důvěryhodné. Tato dohoda by měla nejen ekonomický význam, ale tato dohoda by měla civilizační význam také z hlediska vztahu k Rusku. Pokud chceme mít dobré vztahy s Ruskem a chceme je rozvíjet, pak by přesně toto bylo nástrojem, který by k tomu mohl posloužit, mohl by přesvědčit Rusy, jak výhodná může tato dohoda být. Ovšem tato dohoda tedy není podepsána. Možná právě proto, že Rusko, a nejen Rusko, já mám velký respekt vůči Rusku, ale elita v této zemi, prezident Putin, se rozhodl že se postaví proti této civilizační šanci, kterou Ukrajina má. Koncem srpna Rusko zablokovalo obchodování s Ukrajinou a tím pádem to postihlo velkou část obchodu. 40 v podstatě spadalo do celní unie, to znamená Rusko, Kazachstán, takže situace ekonomiky byla velice fatální, ta situace byla dramatická, prostředky ve státní pokladně byly nedostatečné, jednalo se o 40 miliard dolarů a bylo tedy obtížné financovat investice. A vztahy vůči EU byly nulové. Tady výrazně do toho zasahoval Evropský parlament. My můžeme na to být pišní, protože jsme vyvolali reakce, nebo snažili jsme se vyvolávat reakce rady. Ale Rusko zablokovalo obchodní vztahy s Ukrajinou. A tím pádem eh, porušilo všechny mezinárodní dohody. Ale k tomu se připojuje ještě další faktory. Tímto způsobem byla zasažena nejenom Ukrajina, ale dokonce explicitně řekl eh, pan prezident Putin, že tato situace nastává proto, že Ukrajina chce podepsat asociační dohodu s Evropskou unii. Takže to byl přímý útok na Evropskou unii. Nebyla tady žádná reakce a není tedy překvapením, že toto mělo nepřímo dohad na, dopad na Evropskou unii. Evropská unie ovšem nereagovala eh, dostatečně na to, co se tady dělo. Pokud je tomu tak, že Rusko odsouhlasilo skutečnost, že celá řada povinností byla přijata také v souvislosti se vstupem do VTO a pokud tyto povinnosti nejsou dodržovány, a pokud Evropská unie k tomu nic neříká, například k cenové politice eh, zemního plynu, a víte, že to je klíčová záležitost pro naše zájmy, a pokud chceme, aby evropské společnosti mohly konkurovat těmto dodávkám z Ruska. Stalo se to, že návrhy které byly předloženy v souvislosti s civilizačním přístupem, tak tyto návrhy měly být eh, předmětem jednání Evropské unie. Na jedné straně máme tedy důležitý významný návrh, na druhé straně máme zásadní moc Ruska. Jsou tady nástroje, které se mohly použít a to se neučinilo a to byla obrovská chyba. A k tomu se připojuje ještě další okolnost. Tato dohoda je velice důležitá pro evropské společnosti. V první fázi, v přizpůsobovací fázi, by to byla drahá záležitost pro Ukrajinu. Nesmíme zapomenout na stav ekonomiky v Ukrajině. Vyplývá se zanedbávání eh, investic v minulých letech, nejenom ze strany Ukrajiny, ale i ze strany eh, Unie. Tato situace je velmi těžká a ekonomika se zhoršila také z důvodu ekonomického blokování ze strany Ruska. A také na straně Evropské unie nebyl předložen žádný návrh, který by dal příležitost Ukrajině. Tato krátká přizpůsobovací etapa by měla eh, sloužit k navýšení konkurenceschopnosti této země, ale také by bylo nutné podporovat Ukrajinu během tohoto blokování. A tady se neobjevily žádné návrhy na straně Evropské unie. Přestože tento návrh dohody eh, by byl velice výhodný pro Evropskou unii. Ale Evropská komise nereagovala. A nyní zde máme výsledek. Já netvrdím, že je to dohoda, kterou už nikdy nevytáhneme ze šuplíku. Ale situace, zvláště politická situace na Ukrajině, je taková, že se nyní spouští určitá logika, která povede k tomu, že tato dohoda bude muset se trvávat dlouhou dobu v šuplíku. A vina na straně Evropské unie je obrovská. My jsme neposkytli žádnou velkou příležitost ukrajinským úřadům, nedali jsme velkou šanci ukrajinské společnosti. Na závěr můžeme říci, není to naše věc, Víte, že jsme se rozhodli, že některé státy se rozhodly, že přistoupí do Evropské unie. Byl to případ Polska, také o tom hovořil Winston Churchill kdysi, že to stojí pod a dřinu. Tady je to ovšem trochu jiná situace. My musíme přiznat význam eh, této dohody. Musíme myslet na skutečné podpory, které bychom měli poskytlit. A tento civilizační posun je důležitý nejenom pro Ukrajinu, ale také ve vztahu k Rusku. A tento boj Evropská unie prohrála. Hezky. Děkuji Pavlovi Zaleskému. Otevírám nyní diskuzi. Helmut Scholz. Helmut Scholz. Danke, Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby můžeme říci, že v rámci několika hodin, vzhledem k tomu, že se zahájí summit ve Vilniusu, jsme vystaveni obtížné situaci z hlediska ekonomické spolupráce se západními eh, partnery. A tady musím podpořit to, co řekl pan Zalovský. Toto partnerství EU narazilo na hranici a musíme zásadně promyslet, proč. A to vede také k otázkám ohledně eh, vzájemných ekonomických eh, vztahů. A když teď hovoříme o této situaci, tak eh, musíme si také uvědomit, anebo možná ještě by k tomu něco uvedl. Tato politika sousedského partnerství je příliš rozvíjena v konfrontaci vůči Rusku. Místo toho, abychom si kladli otázku, jak bychom mohli postupovat vstřícně, konstruktivně z hlediska tohoto východního partnerství, z hlediska euroazijského bloku, tak abychom překonali ty různé rozpory, které existují také v Ruské federaci. Musíme samozřejmě si uvědomovat, jaká je pozice ruského prezidenta, musíme zjistit, jak se staví populace k případné budoucí spolupráci s Evropskou unii. A to samozřejmě ovlivňuje také otázku, jak postupovat vůči Ukrajině. I na Ukrajině je složitá ekonomická a sociální situace, vy jste o tom hovořil zvláště z hlediska vyjednávání ohledně tohoto širokého záběru této dohody s Ukrajinou. E, tehdy během jednání při parafování dohody a také za přítomnosti odpovídajících zástupců vlády Ukrajiny se tyto věci projednávaly. Já jsem se toho účastnil. A tehdy bylo řečeno, že pokud ukrajinská společnost tak výrazně závisí na Rusku, to znamená 35 až 36 ukrajinských výrobků jsou určeny na tento export a také to má dopady na import. Samozřejmě v rámci Běloruska, Kazachstánu, Ruska, to znamená této celní unie, no tak my proti tomu máme pouze 26 ukrajinského exportu do Evropské unie. A to souvisí také s tím, že průmyslová odvětví, kterých by se dotýkala tato, tato dohoda, nebo výrobky, které by se mohly dostat na náš trh, tak tady již jsou. A ty ostatní další by byly vystaveny obrovskému konkurenčnímu tlaku. kdybychom přistoupili k odstranění celních tarifů eh, v rámci rychlé realizace zóny o volném obchodu. Ukrajinská vláda odhaduje, že pro obnovu ekonomiky je nutné investovat 160 miliard eur. A my v těch předběžných eh, jednáních se nehovořilo o tom, jak konkrétně, v jaké době by bylo možné eh, tyto investice dát k dispozici z hlediska i soukromých investorů. Právě proto, aby došlo k modernizaci eh, ukrajinské ekonomiky. Takže eh, tady také scházely některé konkrétní závazky. Dále si musíme uvědomit, že společnost je velice rozporcena. Část je e, blíže Rusku, část je naměřena na Evropskou unii. A takovéto situaci eh, je samozřejmě snaha prosazovat konfrontačně jednotlivé pozice, nepodporovat dialog a tím pádem ta ekonomická situace na Ukrajině bude i nadále destabilizována. Měli bychom tedy nyní velice pozorně sledovat, jak bychom se dostali z této slepé uličky. Já souhlasím s tím, že bychom měli otevřít určité perspektivy. I nadále Ukrajina by měla mít právo a možnosti, dokonce je to nezbytné, aby z eh, spolupracovala s Evropskou unii, aby podporovala demokratizaci ve své společnosti. Bylo zajímavé, že před několika týdny nebo měsíci část ukrajinské opozice organizovala referendum ohledně asociační dohody a také dohody o obchodování. A to samozřejmě bylo pak napadeno jinou částí opozicí, takže podle mého názoru ten demokratický dialog na, v ukrajinské společnosti by měl být podporován ze strany Evropské unie. My potřebujeme nové zaměření, nové politické zaměření tohoto východního partnerství a podle toho je nutné utvářet nové rysy tohoto partnerství mezi Ukrajinou a EU a také musíme podporovat integrační politiku, která by se zaměřila na modernizaci a obnovu ukrajinské společnosti. A my jako INTA bychom měli přemýšlet nad tím, jak využívat mechanismy, které máme k dispozici. Jak je využít, aby i v rámci jednotlivých členských států, tedy 28 členských států, jsme dosáhli dostatečné ochoty eh, prohlubovat spolupráci s Ukrajinou. Thank you. Next. Děkuji. Jako další Janik Žado. Merci. Děkuji. Je pravda, že se ocitáme v komplikované situaci ve vztahu k Ukrajině. Evropa měla pravdu, když naléhala na ty důležité faktory demokratické důvěryhodnosti Ukrajiny. Zároveň vidíme, že u některých otázek máme dojem, že Gazprom je 29. státem Evropské unie a je obtížné se dostat z tohoto tlaku a z tohoto geostrategického faktoru, který je napojen na energetiku. Tak, jak to řekl Helmut, vidíme v diskusi, kterou zde vedeme, že tady existují další podmínky, které by nás měly vést k promyšlení tohoto sousedství. Ale jakmile je tady takový ekonomický, finanční a politický tlak ze strany Ruska v případě Ukrajiny, tak si musíme položit otázku, v jaké míře EU v tom vyjednávání a v dohodách, která uzavírá, umožňuje krátkodobě kompenzovat ty potíže, které by mohly nastat, pokud by se Ukrajina výrazně přiblížila k EU. Tady pravděpodobně jsme nedostatečně vyhodnotili náklady této dohody z hlediska Ukrajiny, zvláště ve vztahu k obchodnímu ruskému partneru. A podle mého názoru jsme nedali dostatečný důraz na krátkodobý užitek Ukrajiny z tohoto partnerství s EU, který by umožnil vykompenzovat tyto náklady, které by Ukrajinu stály, když by se odchýlila od Ruska. Už nemáme žádný, eh, žádnou žádost o slovo a proto předám slovo eh, komisi panu Pisanvervi. Dobré ráno všem, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že komise eh, s velkým zklamáním sledovala to, jak se věci tento týden vyvíjely a je jasné, tato dohoda o přidružení i její obchodní součást by otevřela velice důležitou perspektivu pro Ukrajinu. A to je důvod, proč tři, čtyři roky byly vedeny velice aktivní vyjednávání z jejich strany. A, ale jak se přiblížil sami, tak ten geopolitický aspekt, který jste zmínili, zahrál svoji roli. Naše návrhy Eh, z nezávislého eh, výzkumu ukazují, že eh, by to byl prospěch pro Ukrajinu, který by mohl jaksi vyvážit tu situaci, protože by se změnil vzorec obchodování a také se mění potřeby Ukrajiny. Eh, finanční prostředky by podle dohody měly být eh, mobilitovány pro Ukrajinu. A kdyby to vyjednávání tedy eh, došlo do dobrého konce, tak by to mělo přínos pro Ukrajinu. Pan komisař si kam pan komisař věří, že se hm, ty věci ještě uklidní, usadí po samitu. Ehm, že tu je ještě tedy otevřená příležitost, ale musíme ve světle samitu a jeho závěru zhodnotit další možnosti. Děkuji, Pavel Zalesky. Short comments. Jenom stručně. Možná Panikovi, protože ten ještě chtěl mluvit. Prosím. Ne. Dobře. Jenom stručně. Co se týče čísel. Ano, Helmute, máš pravdu. Náklady na transformaci by mohly být obrovské, ale nikdo neříká, že by měly být kryty e, někým mimo Ukrajinu. Je jasné, že každá země musí zaplatit za svou vlastní transformaci. Taková už ta dohoda prostě je. Co bylo projednáváno nedávno s MMF, bylo, byla dohoda o 15 miliardách dolarů víceméně. Ale podmínkou pro to bylo, když předseda vlády Azarov informoval o tom, že nepodepíše dohodu o přidružení, tedy MMF řeklo, že žádá škrtání ve všech sociálních politikách v zemi, která je extrémně chudá. Otevřeně z tohoto místa bych chtěl říct pokud v Mezinárodním novém fondu jsou lidé, kteří jsou pod vlivem Kremlu, tak eh, by si nedokázali představit, jaký lepší dárek Putinovi dát. To je tedy e, situace, ve které e, jsme dnes. Takže e, my jsme byli bohužel úplně stranou při tomto vyjednávání. Naše stanovisko bylo takové, že podporujeme stanovisko Akrony po podepsání dohody o přidružení. Tak to mělo být. A mm, na závěr, pokud někdo má pochybnosti o, o, o tom, co si skutečně přejí ukrajinští občané, podívejte se na televizi. To stačí jako odpověď. Děkuji. To je tedy závěr této vyměny názorů. Myslím, že to zklamání je vidět v našich tvářích. Bod 32. Jedná se o dobrovolnou dohodu o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a zprávy v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU. Naším zpravodem je Janik Žado. Jedná se o projednání návrhu doporučení a předávám slovo zpravodaji. Eh. Děkuji. Budeme tedy hovořit o zemi, kde je trošku více tepla než eh, na Ukrajině. Moje doporučení, vzhledem k tomu, že se jedná o schvalovací řízení, je potvrdit dohodu s, Indonéz, s Indonésií ohledně otázky legality a realizace procesu na ochranu lesů, záruk, trvale udržitelného vývoje a dovozu eh, certifikovaného dřeva do EU. V předchozích diskuzích jsem vám i řekl, že jsem váhal. Váhal jsem proto, že to téma je důležité. Dnes, když se podíváme na mechanismus ověřování kvality, tedy certifikace dřeva v Indonésii, tak zjistíme, že zdaleka nejsou uspokojivé. Je tam proces monitoringu, ten je uspokojivý, ale asi polovička dřeva v Indonésii není certifikována. A vidíme, že tady je celá řada nedostatků v oblasti kontroly těch jednotlivých výrobních eh, řetězců. Dostali jste moje poznámky, takže nebudu hovořit o těch konkrétních bodech. Ale pravdou také je, že existuje politická vůle zlepšit situaci. A stav indonéských lesů je tak významnou záležitostí, abychom jednak potvrdili ty snahy, které probíhají a dále, abychom zaručili, že tyto snahy budou mít reálný dopad. Takže navrhujeme za prvé potvrdit tento postup. A tak, jak to bylo již řečeno, eh, komisí po té, co jsme spolu diskutovali, musí zde proběhnout. Proces auditu těch certifikačních řízení dřevařských výrobků a dřeva, tedy v Indonésii, předtím, než eh, se udělí licence FLECT. My si samozřejmě přejeme, aby toto hodnocení bylo co nejserióznější. Je tady závazek komise vrátit se na náš výbor a seznámit nás s výsledky tohoto vyhodnocení ale je zřejmé, že ten systém tak, jak funguje, funguje v současnosti, se musí opírat o implementing act, takže jakmile parlament schválí tuto dohodu, tak už do toho nebude moci vstupovat. Ale vzhledem k zasedání, čerejšího zasedání koordinátorů, my budeme sledovat tento vývoj a hlasování ohledně souhlasu tam bude moci parlament vyjádřit svoje výhrady a také výtky a také vláda Indonéské republiky k tomu bude moci vystoupit. A poslední bod. Vzhledem k tomu, že lhuty jsou krátké, není zaručeno, že budeme mít překlad ve všech jazycích, tedy co se týče usnesení, protože hlasovat se bude v únoru. Já se za to chci omluvit u kolegů, kterým by to mohlo vadit. Pokusíme se, aby byly všechny mutace k dispozici, ale není to zaručeno, takže to říkám již dopředu. Já samozřejmě doporučuji hlasovat ano, ale s všemi těmi výhradami, které jsem vyjádřil ohledně podstatného zlepšení certifikačních řízení. Merci, Anisha. Uh, thank you, Anisha. Uh, Děkuji. Někdo ze stínových zpravodajů? Ano, vy tady nahrazujete Elizabeth Kestinger. Máte slovo. Kristof Jelner, prosím. Já jsem paní Kestinger dnes. A přečtu tedy její prohlášení. Vážení kolegové, především se chci omluvit za svou nepřítomnost, protože musím být ve volebním okresku. Už jsme vedli určité diskuze. Chci říci, že podporuji to, co uvádí zpravodaj ohledně souhlasu eh, s touto dohodou. Všichni již dosáhli eh, významných pokroků vzhledem k tomu, když zhodnotíme nedostatky, zejména v certifikačním systému, myslím, eh, že bychom jako Evropský parlament měli tuto dohodu odsouhlasit a chtěla bych poděkovat za dobrou a mm, plodnou spolupráci. Za Elizabeth děkuji. David Martin. Já budu stručný, ale zase ne až tolik. Ano, chtěli bychom podpořit eh, kritiku Janika Žado, ale eh, není otázek eh, na závěr ohledně toho, za ten proces máme podpořit či nikoli. Už to vysvětluje v odvodnění, že 10 dříví z Indonésie přichází do Evropské unie. A my doufáme, že když se dohodne tento systém, tak tím bude vytvořen certifikační systém pro všechno těžené dřevo, což bude důležité, aby se nestalo to, co se děje ve Středoafrické republice. Doufáme tedy, že toto bude fungovat jako dobrý příklad pro tuto zemi, a e, využívání dřeva. Není to e, mandát ani k masivnímu nárůstu produkci těžby dřeva. A nám jde také o e, to, jak bude spravována zásoba dřeva a, a jak bude vypadat lesní hospodářství a ochrana lesa. V Indonésii dřevo, v tropických zemích a zejména v Indonésii je eh, předmětem mnoha korupčních tlaků. A my se snažíme alespoň trochu pomoci v této situaci a doufáme, že i tato dohoda bude mít pozitivní dopad. Takže nejde eh, o věc, která by změnila svět, souhlasím se s pravodajem. A společně chceme říci Indonésii, že eh, se chceme vypořádat s touto otázkou a že tento výsledek by měl být pozitivní věc. Ještě někdo žádá o slovo? Vyslechneme si zástupce komise Hugo Šalí. It's the name I have here, so if... To je alespoň jméno, které jsem dostal. Yeah, he'll probably arrive two minutes too late. Pravděpodobně se kolega dostaví za chvilku. Já jsem z jeho oddělení a my bereme na vědomí eh, poznámky zpravodaje a stínového zpravodaje, tak jak zde bylo zmíněno, nadále se hodnotí celý tento systém. Co se tedy implementuje přímo na místě, zjišťujeme, zda to odpovídá dohodám. Tento týden se zakoná zasedání v Jakartě, takže naším cílem je zlepšit stávající systém, aby odpovídal standardům požadovaným parlamentem. Děkuji. Děkuji komisi. Zpátky Janik Žadov. Um, um, Děkuji stínovému zpravodaji za jeho připomínky a uh, usnesením pošleme to nejdříve. Uh, uh, deadline uh, Termín pro podání pozměňovacích návrhů je 4. prosince v 18 hodin. Ve výboru se bude hlasovat 21. ledna a na plenárce v únoru 2014. Takže nyní přistupujeme k bodu 33. Umíte si představit schůzi se 33 body? Takže to je návrh zprávy Kristofa Fjellnera o ochraně o modernizaci iniciativ, o modernizační iniciativě. Christopher má slovo. But it's hard on this, this topic. Já budu velice stručný. Jak víme, komise na začátku tohoto eh, roku předložila návrh na ochranu před dumpingovým a subvencovaným dovozem z třetích zemí. Takže já začnu výzvami, o kterých musíme jako výbor přemýšlet, eh, když se hovoří o těchto věcech. Jsou tady dvě ústřední výzvy, problémy. Za prvé, to je ta podstata, TDI, kdykoliv se o tom hovoří, tam ten, o tom dumpingovém obchodu, protože všichni eh, se eh, jaksi vstaví buď jako přátelé nebo kritici TDI a eh, v, v v radě jsou takové dvě blokační menšiny jak pro jakýkoliv směr, takže je to velice těžké něco prosadit. Druhá výzva, kterou tady v této oblasti máme, a to musím trošku skritizovat komisi, otázka otázka načasování, protože my bychom toto téma měli vyřešit a zpracovat a nalézt kompromis, se kterým můžeme souhlasit my a se kterým může souhlasit rada ve velmi krátkém období. Takže e, my můžeme pouze mm, dosáhnout omezených výsledků, jestliže to máme stihnout. Komise nepřed, nepředkládá významnou změnu toho nástroje, ale předkládá, předkládá čtyři ústřední změny, které jsou nejvíce kontroverzní. A i když to není velká změna, tak některé z nich přece jen do určité míry mění ten nástroj, o který jde, a dva ty návrhy jsou, nebo jeden je nejvíce kontroverzní zvláštní a to je změna pravidel ohledně dumpingového dovozu surovin a druhý velmi kontroverzní je oznámení dva týdny dopředu eh, v případě určitých dávek eh, v úhrady, eh, zpětné úhrady ty cel a povinnosti pro spolupra, spolupracovat s úřady. Já si myslím, že na konci tohoto procesu, pokud kdokoliv bude mít pocit, že vyhrál, tak si myslím, že to bude Pirhovo vítězství, protože my musíme prostě najít kompromis, se kterým bude každý schopný žít. To je jediný způsob, jak uspět a také my bychom v parlamentu měli usnadnit tedy to jednání s radou, kde jak si sedí ty dvě blokační menšiny ve svých rozích a není možné dosáhnout dohody. Takže mm, a ještě bych chtěl zmínit nejdůležitější bod své zprávy. Chci začít tou první částí. A ta nejméně vlastně souvisí s pravidly. Po důkladném prostudování návrhu komise bych chtěl, eh, aby v případě těch dotovaných eh, dovozů eh, surovin a podobně, že by ten návrh, ta část by se stáhla. Já vím, že to je kontroverzní, ale mám tři důvody. Za prvé se jedná o povahu tohoto nástroje. My jsme rozhodli, že to chceme, máme to v tom stávajícím nařízení a důvod je ten, že chceme zajistit rovnováhu mezi výrobci a spotřebiteli. My chceme odstranit eh, ten problém dumpingových cen, aniž bychom současně nutili k vysokým, jak si vnucovali vysoké ceny spotřebitelům. To je závazek VTO+. A nutíme jiné členy VTO, aby e, činili to též. Já si myslím, že změnit tuto logiku rovnováhy by změnilo svým způsobem e, tento nástroj, který je nyní korektivní, v nástroj penalizační. A to si myslím, že nezíská podporu. Eh, uvedu pár příkladů. Třeba jsou průmysl má určité problémy, evropská ekonomika má problémy. Máme velmi mnoho polotovarů v Evropské unii a hodně se eh, výrobců přesunulo na polotovary oproti třeba roku 1995 a dnes 50% produkce v Unii jsou polotovary, čili 30% našich eh, vývozů eh, které jsou dále tedy zpracovávány a 95% dumpingových dovozů jsou polotovary. Takže když e, překročíme ten dosah té korekce za vyšší ceny, potom naše vývozy budou dražší. A to bychom si měli uvědomit. Taky si myslím, že to je důležité. A především v oblasti surovin uvědomit si, že naš, náš průmysl má opravdu velké problémy. Třeba Eh, například problémy s eh, s dovozem levného břidličového plynu, ale eh, my bychom se měli zaměřit na otázku, zda chceme, aby Evropa byla ještě dražší, než je, protože pak to musíme také vysvětlit farmářům a ocelářům a, a, a my je poškodíme. Takže já vím, že to je důležité narovnat ceny, ale chceme, aby naše ocel byla ještě dražší třeba eh, a eh, i když je to tedy třeba na úkor uh, eh, těžebního průmyslu uhlí. A já chápu tu argumentaci a že je to možná úzký pohled a že musíme najít kompromisy, tak musíme vzít v úvahu to, že komice říká, že se to týká surovin. Ale co jsou tedy suroviny? Ani komise, ani právní služba komise nedokázala poslat jasnou definici surovin. A my jako zákonodárci si klademe otázku, zda nám vyhovuje to, jak tam komise uvádí, prostě e, suroviny, ať už se jedná o cokoliv, mají být z toho e, e, staženy. A, takže kolegové, kteří chtějí určité eh, výrobky vyřadit ze surovin, tak pak je třeba nalézt definici a to bude problém zase dojednat s komisí. A ještě jedna věc. Tady se hovoří o surovinách. A to je otázka rozhodnutí, jestli se to má vztahovat na suroviny a někdo zase říká, měli bychom toto neaplikovat na další věci, třeba jako ekologické výroby, práci. Lze to pochopit, ale pak si tedy musíme říci, o čem je, ta ochrana před dumpingem a, a subvencovaným dovozem, jestli je to nástroj politický nebo ekonomický. Pro, protože eh, jakmile řekneme, že suroviny ne, tak pak proč pouze suroviny? Takže si myslím, že je dobré zachovat stávající rovnováhu ve stávajícím nařízení a že to bude nejméně problematické. Za druhé, co se týče e, zákonů o dopravě, to je druhá nejkontroverznější věc. Komise říká, že by tam měla být klauzule o 14-denním avizu a je, má tam tedy tato klauzule být, ale inspirovat se e, s nařízení o bezpečnosti zboží, ať už je to na, na moři, ve vlaku, tak aby to bylo funkční. Já nevím, jestli vz, principiálně můžeme akceptovat e, tu dopravní klauzuli, anebo jestli ji tam nechceme, protože jestli ji tam nechceme, pak je to jiná diskuze. Mm, já jsem příznivec ustanovení o, o dopravě, ale je to zase další zdroj konfliktu. A pokud tam budeme mít shipping clause, tedy ustanovení o dopravě, tak zase tam můžeme dát určité mantinely, systém registrací, Ehm, pro někoho je to dostatečné, ale každý, kdo má větší představu o omezení rizik, tak, tak tím lépe můžeme na tom spolupracovat. Třetí kontroverzní věc je povinnost ehm, ex officio vyšetřování. Ehm, já jsem k tomu velmi skeptický, já jsem to tam v návrhu komise nechal především proto, že si myslím, že pokud bychom získali lepší vyšetřování a lepší data, údaje, tak to za to stojí, ale jsem skeptický. Přestože jsem to tam nechal, tak jsem skeptický, protože se obávám, že to bude příliš velká zátěž pro malé a střední podniky, aby se účastnili vyšetřování dumpingových dovozů a podobně a asi mm, nevím, jestli to tam Eh, patří, nicméně jsem to tam ponechal. Čtvrtá věc, to je úhrada eh, vybraného cla. Tady já jsem se rozhodl návrh komise vyškrtnout. Někteří kolegové, možná ne tady, ale eh, v jiných výborech byli proto toto. Nechat mě šlo o rovnováhu a obávám se, že to bude byrokratické, složité a že ten systém těch úhrad bude neefektivní a šlo mi o, o zlepšení efektivnosti celého procesu. Takže to jsou mm, ta nejvíce kontroverzní témata v návrhu e, komise. Já jsem se snažil omezit tu kontroverznost a stáhnout věci, které vyvolávají největší rozpory a současně e, nalézt určitou rovnováhu. Třeba někdo jiný v tom uvidí jinou rovnováhu, budeme se snažit dosáhnout společné rovnováhy, ale nesmíme e, jak si zvyšovat ambicioznost toho dokumentu, aby byl čím dál více kontroverzní. Ale budeme o tom prostě muset ještě jednat. A možná se můžeme dohodnout na určitých věcech, jako je třeba transparentnost, tam je několik ustanovení na zvýšení transparentnosti obchodních transakcí. Já doufám, že to není kontroverzní. Eh, aby to měli snažší jak ti, kteří hm, si stěžují nebo reklamují, tak ti výrobci, také jsem se snažil, aby e, to bylo snažší pro malé a střední podniky, aby měli přístup k nástrojům, jako třeba ten helpdesk pro malé a střední podniky a tak dále. A dále pak e, délka trvání vyšetřování zkrátit vyšetřování z 9 na 7 měsíců, tedy taky si myslím, že to nemusí být zase velice kontroverzní a, a mám, navrhuji, že můžeme o tom hovořit, je tu zájem Unie. Hodně se hovoří o pokynech a když se do ně podíváme podrobně, tak vlastně vysvětlují, jak komise funguje, ale některé jsou poměrně dost politické a nejpolitičtější je téma zájmu Unie. A proto já bych řekl, že zájem Unie eh, má být v pokynech, tedy nemá být v pokynech, ale v nařízení. To znamená, abychom my mohli diskutovat o tom, jak, eh, jak si bránit a kontrolovat zájem Unie. Je to tedy na stole. A protože Jinak by to zůstávalo zcela jenom na komisi a komise prostřednictvím smluv a omnibusu a podobně by měla veliký prostor pro manévrování, veliké pravomoci a stávající návrh komise i s těmi pokyny, vlastně dává komisi, nebo komise dává sobě daleko více pravomocí, definování, co jsou suroviny a tak dále. Takže já si myslím, že tam, kde je možné a legitimní eh, by to, to definovat tak, abychom tak učinili. A na závěr chtěl bych zopakovat ty výzvy, které jsem vyjmenoval na začátku. Je to velice kontroverzní, nemáme čas, a musíme dosáhnout kompromisu ve velmi krátké době. A upřímně si myslím, že velký problém bude najít kompromis mezi těmi dvěma nejkontroverznějšími tématy, což jsou ta pravidla eh, ohledně eh, doprav, protože tam to jsou ta dvě nejvíce kontroverzní témata z pravidla. Ten, kdo je pro jedno, je proti druhému a naopak. A je potřeba nalézt rovnováhu a to bude zřejmě vyžadovat hodně času, takže prosím, pojďme. A hlavně i stínoví zpravodajové, aby na tom pracovali. Zřejmě nikdo v této bitvě nezvítězí, ale je potřeba dosáhnout nějakého výsledku a je důležité mít rozhodnutí, jinak kredibilita celé té problematiky ochrany dumpingových a subvencovaných dovozů bude podkopána a my musíme dokončit ten e, právní proces. Jestliže ji dokončíme, tak to má hodnotu samo o sobě. A takže velice mě zajímají také názory ostatních. Velice děkuji stínovým zpravodajům, se kterými jsme se už několikrát sešli a bylo to velice konstruktivní a děkuji a omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho. But the importance of the issue. Děkujeme. Musíme zvážit tento eh, námět jako velice důležitý důkladně. Jako další pan Kocolino ne, není tady. Tofio Saifi, prosím. Merci, eh, Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, nejdříve bych chtěla poděkovat Kristoferovi za jeho práci a také za dobrou vůli, zvláště z hlediska kompromisu to znamená, bylo by dobré zvinout tomu, aby tady bylo bojiště, tak jako na úrovni rady. Ale musíme být bdělí a Kristofer to ví. Chceme se věnout tomu, čemu došlo v posledním legislativním období, protože tam tato problematika stroskotala. Byla tam snaha o oslabení obraných nástrojů, eh, které jsme měli a část členů je odmítla. Takže musíme vycházet z dobrého základu. Ty si položil několik dobrých otázek, zvláště z hlediska malých a středně velkých podniků a lhuty šetření. V podstatě souhlasíme s tím také, co se týče asistenčních služeb, helpdesku pro malé a střední podniky. Spíše bychom měli ale vycházet z helpdesku DG obchod. To už existuje, to je můj názor. A jak jsi zdoraznil, ví, že u některých bodů mám jisté výhrady. Například z hlediska těch hlavních směrů. My víme, že komise na ně klade velký důraz, ale myslím si, že nás je hodně, kdo má pochybnosti. Oceňuji tvůj návrh zařadit to nařízení, ale máme jim skutečně dávat právní sílu? To jsou směry, které by se měly inspirovat praxí a nemělo by docházet ke kodifikaci a k zaměřování v právním slova smyslu. Proč nepočkat až na vstup reformy v platnost? My na tom pracujeme a počkat na dopady této reformy předtím, než převezmeme tyto návrhy. Já myslím, že to by bylo lepší řešení, jak z praktického hlediska, tak z hlediska dobré spolupráce mezi eh, komisí a parlamentem. Jsou tady dva další body které jsou sporné z mého hlediska. Je to pravidlo nižšího cla. Tady nemohu podpořit tvůj návrh. Pro mě je nutné uchovat toto pravidlo nižšího cla, ale kladu si otázku ohledně vhodnosti, tak jak to někteří eh, navrhli, rozšířit to na suroviny a energetiku. Další bod, to je přepravní doložka. Tady nemohu podpořit tvůj návrh. A to z praktických důvodů uplatnění tohoto řešení. Žádné řešení tady není uspokojivé a já dávám přednost uchování současných postupů. Děkuji. No, Pokud dovolíte, změním tady pořadí řečníků. Omlouvám se Marie Sarnes. Se Kamal má nyní slovo. Já se přeším, chci Eh, omluvit, že jsem vás předběhl, protože budu mít za chvíli vlak, který bych jinak nestihl. Já bych opravdu mohl poslouchat eh, celý den tuto diskuzi v rámci EPP, takže bych velice rád ještě zůstal. Eh, a určitě další politické skupiny byste rádi poslechli, ale musím být stříznivější, musím tu zastoupit Roberta Stödyho jako stínového zpravodaje. A a na jeho vžádání bych tedy chtěl předložit jeho názor. Chce poděkovat eh, zpravodajům a synovým zpravodajům, ale také by rád poukázal na čtyři hlavní prvky. Za prvé, musíme podpořit zpravodaje v úsilí o udržení nižších cel, eh, eh, protože to je důležité pro všechny dohody, které zde již máme. Jde o to, abychom zachovávali otevřený a e, volný e, obchod a měli vyvážené nástroje. Neměli bychom omezovat přístup EU. Za druhé, to je e, vracení celních poplatků ve chvíli, kdy není zapotřebí nadále pokračovat s tímto poplatky. ECR by, mělo jít, by chtělo jít ještě dál a Eh, také bych chtěla, aby se vracely nejen ty poplatky, ale i úroky z nich. Eh, může dojít ke, ztráty, eh, ke ztrátě výdělku tímto způsobem. Další to je vyšetřování. Zejména se jedná o potřebu začlenit tuto spolupráci Eh, k vyšetřování. Může ale dojít k tomu, že některé podniky nemají kapacity k tomu, aby se vůbec ušetřili vyšetření, vyšetřování a proto bychom neměli jim ukládat tuto povinnost a dokonce za ní ukládat sankce. Proto v tomto smyslu budeme předkládat pozměňovací návrh. A další, to je ta přeprava. Ano, my jsme, o, my jsme pro tu klauzuli o přepravě eh, ale myslíme, že to, co je ve, v této zprávě, že je příliš komplikované. My bychom chtěli takový pozměňovací návrh, který eh, tam bude uvažovat o různých výjimkách eh, což by pomohlo situaci. Komise by takto mohla správně zhodnotit situaci během čtyř týdnů a poskytlo by to efektivní možnost eh, se s tímto vypořádat. Podporujeme také Eh, myšlenku zpravodaje ohledně helpdesku pro malé a střední podniky a předložíme také malé, eh, určité pozměňovací návrhy eh, ohledně ochrany údajů a také přístupu, otevřeného přístupu k informacím. Také podporujeme iniciativu zpravodaje zaměřenou zajištění, že komise bude pravidelně kolegislátory informovat o případném zahájení vyšetřování a jejich pokračování a e, e, také jsme pro e, dialog v této oblasti. Omlouvám se ještě jednou, že jsem přeskočil kolegy. Děkuji vám mnohokrát za laskavost a doufám, že jsem učinil za dost myšlenkám pana Stadio. Marian Sarnes má slovo jako další. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chápu, jaký je úkol zpravodaje. Je to absolutně obtížný úkol a z tohoto hlediska má moji podporu. Zároveň s ním nesouhlasím. Já si nemyslím, že u této otázky je jediným cílem najít kompromis. Já si myslím, že u tak důležité otázky, jako je tato, naším cílem by mělo být vyslat politický signál v podstatě z hlediska strategie, a to na adresu evropských průmyslových podniků také mimo Evropu. Takže pokud budeme reformovat tyto obranné mechanismy a budeme je vlastně oslabovat, tak je lepší je nereformovat, neměnit. Jediná otázka dnes, kterou si klademe, eh, je otázka podpory našich průmyslových podniků v Evropě. Nebylo by dobré, abychom vytvářeli dojem, že v podstatě jsme tím nejnaivnějším kontinentem. Myslím si, že naopak naše obrané nástroje by měly být posíleny a nechápu, proč by Evropa eh, měla být naivnější z hlediska těchto otázek než USA. To by nemělo žádný smysl. Takže ta otázka není odbarná, je především politická. My potřebujeme nástroj obchodní obrany. Potřebujeme otevřenou diskusi. Všichni chápou, že máme tuto vůli. Všichni chápou, že v podstatě to není tak vážné, ale samozřejmě všichni z toho budou profitovat a to nebude úplně ku prospěchu Evropy. Takže já tady mám poněkud jiný přístup. Myslím si, že nástroje obchodní obrany mají funkci, pokud jsou odrazující. To je první věc. Pokud takový nástroj není odrazující, pak není užitečný. A to je pro mě první bod. A druhý bod. Je nutné, aby tyto nástroje byly efektivní. Před chvílí všichni hovořili o VTO, ale víte, že VTO odsuzuje některé postupy. Takže stačí se opřít o tyto principy a zajistit dodržování myšlenky eh, konkurence, která není nekalá. To je další věc. A další věc, kterou uvedl zpravodaj, Já tady jdu víceméně stejným směrem, ten boj proti ilegálním subvencím a dumpingu musí probíhat eh, transparentně. Všichni musí mít informace, Musí to být zřejmé a výrobci a dovozci musí být informováni. A nakonec, před chvíli jste o tom hovořili, musíme najít řešení ohledně té otázky těch hlavních směrů. Buď to bude jenom čistý jakýsi návod, a nebo zde budeme vytvářet evropské právo. Za takového předpokladu je nutné to postoupit Evropskému parlamentu. Tady to musí být jednoznačné. Já společně s ostatními předložím určitý počet pozměňovacích návrhů v tomto ohledu, ale chtěla bych skutečně být na poplav v tom smyslu, že je velice důležité, aby Evropa ohledně eh, obhajoby svých obchodních eh, zájmů a zaměstnanosti vysílala jednoznačné signály. Thank you, Maria Sarnes. Děkuji, Maria Sarnes. Helm Scholz. Gue. Um, Děkuji, pane předsedo. Já bych výslovně chtěl poděkovat zpravodaji za způsob, jakým postupoval u této práce. A já myslím, že všichni předřečníci jsou tady zajedno v tom smyslu, že je to velmi složité a velké téma. A smysl nebo nesmysl této modernizační strategie není úplně jasný. Pokusme se skutečně eh, jak si spustit něco, aby, tak jak to říkala předřednice, přineslo více jistoty v budoucnosti, aby to prosadilo právní standardy ve prospěch podniků a uživatelů. To znamená, měli bychom přemýšlet nad tím, kam a kde nasadit tento eh, systém obrany naší obchodní politiky a kde zohlednit standardy jednotlivých podniků. Takže to je celá otázka životního prostředí, celní problematiky a tak dále. V této oblasti jsme se drželi pravidel VTO, ale zároveň tady máme rámec OSN, kde máme další eh, povinnosti, které se dotýkají také ekonomické aktivity mm, států, které jsou členy OSN. Je to kapitola 16, například článek 130, a tady cituji, tam se říká, za této současné eh, charty povinnosti jednotlivých eh, dohod pře, mají přednost eh, povinnosti vyplývající z této charty což jasně ukazuje eh, na určitá témata, jako je životní, eh, ochrana životního prostředí, sociální a další. A druhý bod, teď se vracím k Němčině. Eh, já bych se chtěl ještě zaměřit na ta pravidla šetření z moci úřední. Kladu si otázku, zda je to skutečně smysluplné. Já myslím, že bychom měli mít odvahu to škrtnout. A myslím, že tady bychom mohli dosáhnout na našem výboru i jednoty. A dále, co se týče těch hlavních směrů, třetí bod. Tady bych chtěl jednoznačně říci, ano, je to určité technické kritérium, ale my předtím potřebujeme sjednocení právního základu. To znamená, musíme se vymezit ohledně těchto eh, hlavních eh, směrů Co se týče toho pravidla nižšího cla, tak tady bych řekl, že bychom měli ponechat toto pravidlo. I zde bych podpořil přístup zpravodaje. A ještě bych chtěl říci, že ta povinnost předkládat zprávy, to je čtvrtý bod. Tato povinnost by měla platit zvlášť Eh, toto by mělo být vyňato, zvláště u těch mikro a malých a středních podniků. Takže tady bychom se měli přesně podívat, kdo by měl být výjimut z této povinnosti předkládat eh, zprávy. V každém případě se těším, že budeme spolupracovat v budoucnosti. Naštěstí máme prodlouženou lhůtu z hlediska těch eh, pozměňovacích návrhů a také kompromisů. A nakonec Maria Auxiliatiura. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěla poblahopřát řečníkovi za jeho práci na tomto velice technickém návrhu. Bohužel nejsem zcela zajedno, především s ním nesouhlasím ohledně pravidla nižšího cla, spíš mě vyhovuje návrh komise, protože to je vlastně jediné opatření v tomto procesu, který je přímo přínosný pro průmysl. A z jiných důvodů si myslím, že pokud bychom eh, přijali pozměňovací návrh zpravodaje, tak by se zvýšila nerovnováha která již existuje eh, v návrhu komise, takže eh, to by bylo příznivější pro vývozce, čili tam dávám přednost návrhu komise. Ale uznávám, že by bylo možné text zlepšit přesnějším definováním, co je strukturální eh, ovlivnění o disturze trhu se surovinami a nejsem pro tu, tu, tu, tu shipping clause, pro to ustanovení o dopravě, nicméně její vypuštění by mohlo představovat problém. Hlavní je, aby nedocházelo k zabavení zboží, čili návrh je možná není nejvhodnější, protože by to mohlo vést ke zneužívání. Lepší bude stanovit pevný termín, tak jak to navrhuje komise. A myslím si, že je potřeba tady nalézt alternativní řešení, kde bude tedy ta maximální dvoutýdenní lhůta co se týče aplikace předběžných opatření, já si myslím, že tato opatření by měla být eh, uplatněna, pokud probíhá vyšetřování a eh, kdy eh, jsou prokázány nějaké nekalé praktiky. Zkrácení lhůty by bylo možné jedině v případě posledního týdne, posledního měsíce, protože je potřeba zajistit určitou flexibilitu. Lze uvažovat například o sedmi měsíční lhůtě a výjimečně třeba dovolit v některých oprávněných důvodech dovolit, aby ta předběžná opatření byla přijata i po těch sedmi měsících, ale zúžit jejich dosah. Děkuji za pozornost. Kolega Valenca, mluvám se, já jsem přehlédnul vaši ruku. Eh, děkuji, Christopher, za, za tvůj... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji Christopherovi za tuto zprávu. Já tady mám některé kritické připomínky, bohužel. Už jsem to řekl minulý týden, ale chtěl bych to ještě jednou zdůraznit. Za prvé, Návrh Evropské komise na zavedení tohoto systému byl eh, dobrým návrhem, stýkalo se to pravidla nižšího cla. Samozřejmě, že to musíme ještě upřesnit, toto pravidlo nižšího cla. Říkám, že by se to mělo upřesnit, nikoli vyškrtnout. Návrh Evropské komise zde hovoří o tomto pravidlu nižšího cla a dále hovoří o strukturálním porušení trhu v oblasti surovin. Já myslím, že tento návrh je dobrý, protože toto porušení je skutečně velkým problémem pro evropský biznis. A Evropská unie eh, je tady svým způsobem bezradná. Toto pravidlo je velice důležité. Musíme to vybalancovat. Musí tady být toto pravidlo nižší odslav ve vztahu k tomuto strukturálnímu porušení. Takže mělo by se to upřesnit a nikoli vyškrtnout. A pak přepravní doložka. V této formě je to neakceptovatelné. A to, co zde navrhuje pan zpravodaj, znamená, že dovozce musí udělat jednu věc. Musí tedy podstatě mm, ukázat nebo prokázat eh, tuto přepravu, to znamená předstihu, musí informovat o této přepravě. A to samozřejmě vede k otázce, jaké možnosti tady jsou také padělat eh, tyto eh, písemné informace ohledně této přepravní doložky. To je tedy nerealistické, mělo by se to vyškrtnout. Jinak, co se týče dvou týdnů, to by se mělo ponechat. A za třetí, Instituce by měly zohlednit některé faktory, které jsou zde. Tady se hovoří o zájmech Evropské unie. I v rámci této definice musíme hovořit o porušování eh, rovnováhy. Eh, mně není jasné, proč pan zpravodaj zohlednil jenom některé faktory. Jsou to faktory, které zvýhodňují eh, dovozce. A jak je to s výrobci? Ti výrobci jsou tady poněkud eh, zapomenuti. A to není v pořádku. Ta situace výrobců musí být také zohledněna. Jedná se o výrobce, kteří nežádali o žádnou podporu. Takže toto je v praxi neakceptovatelné protože vlastně by se upřednostňovaly pouze některé firmy. Nebylo by to tedy dobré pro všechny výrobce, takže jsem proti tomuto, eh, proti této formulaci. Děkuji. Uh, thank you, allow me. Děkuji. Takže dovolte mi také několik poznámek z mé strany. Jak víte, já silně podporuji férový obchod ve všech oblastech. A my to máme také v ústavě článek 2 hovoří o svobodném a čestném obchodu. Není možné, aby obchod byl svobodný a současně nebyl čestný. Dumping a dotace jsou nečestné praktiky a proti něm se musí bojovat a musí se proti něm bojovat tvrdě. Proto já jsem proti jakémukoli zeslabení těch eh, ochranných opatření. A eh, trvám a, a chtěl bych jak si udělat takový test efektivity s komisí. Ptám se komise, nebo žádám ji, aby předložila jakési cvičení, ať přinese třeba eh, rozhodnutí za posledních pět let a výsledky toho stávajícího nařízení a hlavních směrů, a aby nám řekli, zda ta, ty, ta rozhodnutí byla přijímána na jednotném základě a já jsem přesvědčen, že ne. Počet rozhodnutí Unie, která byla eh, správně přijata v rámci opatření proti dumpingu, nebudou podle tohoto nařízení přijatá. To je test, jestli tohle nařízení povede ke stejným rozhodnutím jako v minulosti. Protože efektiv, test efektivity, ten je tady klíčový, proto abychom pochopili, jestli to oslabí nebo zesílí tu ochranu, nebo jestli bude neutrální. Podle mého názoru to oslabí efektivitu ochrany před dumpingovým a subvencovaným dovozem. A s tím já nemohu souhlasit. A pokud tady nebude jasný důkaz a toto vyplývající z tohoto testu, pak bych řekl, že tento návrh má za cíl oslabit ochranu před dumpingovým a subvencovaným dovozem. Komise má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Především by komise ráda poděkovala panu Filnerovi za jeho zprávu, eh, velmi dobře odvedenou a rádi bychom poděkovali také všem poslancům, kteří přispěli do diskuzi. Zaslechli jsme mnoho eh, velice eh, podnětných eh, příspěvků a chtěl bych se zmínit o třech věcech. Za prvé, o klauzuli pro přepravu a dodávky a váš komentář, pane předsedo, Eh, o eh, možném eh, o tom pravidle nižších cel a o testování efektivity. Co se týče nižších cel, to, co uvažujeme, není chápáno jako něco, čím bychom měli trestat. VTO jen stanoví že tam, kde je žádoucí využít nižší úroveň cel, kde je to možné, lze to tak využít. A my jsme došli k názoru, že v některých případech by toto pravidlo nižších cel použito být nemělo být použito. Tam, kde vlády přímo poskytují intervence, které mají přímý vliv na podniky. Nezapomínejme na to, když se hovoří o dumpingu. Jedná se o náklady a e, ceny a pokud některá země například e, využívá e, nějakým způsobem pokřivené ceny za suroviny, tak to by přesně spadlo do této oblasti. Pokud nějaký stát například nerespektuje sociální či environmentální normy, také by to mělo dopad, ale ne eh, nutně. Eh, některé státy respektují pravidla, jiné ne tak striktně. Některé podniky eh, se chovají podle posledních vědeckých poznatků, jiné méně. Kdybychom měli postupovat dál a dál, dostali bychom se do praktických potíží, protože bychom měli, museli prošetřovat eh, velice podrobně situaci. Při vyšetřování, už jsem řekl, to je velice, eh, velice náročná činnost, je zapotřebí si uvědomovat, že to má i své náklady a eh, podni, jsou tu podniky, které respektují sociální a environmentální normy a kdybychom měli vyšetřovat, je to tam, že bychom žádali eh, příliš. To je tedy stanovisko eh, komise. Eliminujme eh, to niž, nižší clo v těch případech, kde to má přímý dopad na hladinu cen a také se na to musíme podívat z obecnějšího eh, hlediska. Podívejme se také na to, eh, jaká je cena surovin, kde dochází k případným eh, pokřivením cen a je zapotřebí, abychom na to společně hledali odpovědi. Nyní, co se týče té klauzule o dodávkách a přepravě, co tím myslíme? My jsme tím nemysleli úplně kompletní, eh, kompletní klauzuly o dodávkách. My jsme si přáli mít jen větší jistotu a předvídatelnost pro importéry. A to se vztahuje především k tomu, že dodavatelé eh, často často prodávají své produkty v Evropské unii a není zapotřebí vytvářet nezbytně nejistotu, protože toto zboží bude uvolněno do volného trhu. Importéři budou schopni jednat eh, s dostatečným předstihem. Kdyby nebylo, eh, nebyla tato lhuta dostatečná, takže eh, tak můžeme říci, my to potřebujeme do dvou týdnů. Ale Neměli bychom podkopávat eh, efekt dosavadních eh, opatření. A nyní k tomu, co jste řekl vy, pane předsedo, o tom testu, který je zapotřebí předem provést. Komise včera přisíbila, že se k vám, zvrá- eh, že se k vám vrátíme, až budeme mít pokyny a budeme o nich moci diskutovat a vy budete moci říct, co je podle vás hodné, podle parlamentu. Měli bychom se zaměřovat na tyto důležité prvky, o kterých jsme se nyní zmiňovali, aby bylo jasné, že neoslabujeme nástroje, ale že se snažíme schrnout eh, schrnout jednotlivé prvky tak, aby byly vážené pro všechny zúčastněné strany. Děkuji za pozornost. Pan zpravodaj, poslední slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych se chtěl vrátit k některým detailům a pak je ta důležitá poslední otázka perspektivy, jak budeme postupovat dál. Ehm, a možná by bylo dobré tedy se vrátit nejdříve k těm detailům. Za prvé, myslím, že je jasné, že se musíme zamyslet nad těmi pokyny, protože tu máme na to různé pohledy kolegyně Saif a další. Jak se na ně díváme, na tyto pokyny? Jak by měly vypadat? Můžeme jen říci, že jsou čistě prerogativou komise. My tu máme konflikt eh, s komisí. Jak by se měly ty pokyny eh, vytvářet? Ehm, vidíme politické prvky v těchto pokynech. Měla by je tedy dělat komise tímto způsobem? Co je politické na těchto pokynech. O tom bychom měli diskutovat a najít proto právní kontext. Ale je zapotřebí, abychom o tom diskutovali. Já rozumím poznámkám paní Saifi, ale to, když to necháme, eh, ten text necháme jak je, je podle mne špatné. Měli bychom ty pokyny přeskoumat, podívat se na to, co si myslíme, že je političtějšího rázu a tam bychom měli mít proto jakousi právní strukturu. Ex officio. Já si myslím, že pan Šulc o tom zmiňoval. Mám tu jeden pozměňovací návrh, který se tomuto tématu věnuje. A to z toho důvodu, že to vycházelo ze slyšení s právními experty, kteří se nám pokoušeli vysvětlit, proč je tu ex officio. To je zajímavé. Není to totiž nová věc, ne, není to nový materiál z komise. Eh, komise jednala podobně už 20 let, ale proč je to tady? Proč je to právě teď? Teď je to přesně proto, aby se pomohlo malým středním podnikům, aby měli lepší přístup k těmito nástrojům. Proto je zapotřebí, abychom se to zaměřili, že to chceme. A chceme to použít tady. Pro ten účel, pro který to bylo zamýšleno. Protože e, e, Jedni jsou na jedné straně jsou producenti, na druhé importéři, ale ty malé střední podniky jsou na obou dvou stranách. Eh, a teď eh, ohledně té eh, dodavatelské klauzule, řekněte mi, zda si ji přejete nebo a chcete, aby fungovala líp, nebo zda si ji nepřejete vůbec. Protože na základě toho se pokusím najít tu většinu a vyváženou polohu, která by našla patřičný kompromis nešlo o to, aby eh, ta eh, dodavatelská klauzule byla eh, štědřejší či méně. Ale ona je, říká pan předseda, ona je štědřejší. Dobře, já bych byl proti, ale mám tu jednu, jednu výjimku s výhradou toho data, o které jde, kdy je, tedy, je to datum komunikace, kdy je to sděleno, a nebo kdy předběžně se aplikuje clo. Já si myslím, že to není štědřejší v tom smyslu, když máte dva týdny, protože to je dost, eh, velká, dost velký, mm, velká časová lhůta na to, aby vznikly zásoby například z Ruska. Ale už to není relevantní pro Čínu, Jižní Koreu, Japonsko. A toto je možná ten důvod, proč my eh, říkáme, nebo se bavíme o tom, zda bychom měli mít dva týdny, čtyři týdny nebo kolik. Já chápu důvody, které jsou za těmi eh, návrhy. A proto bych byl rád, abychom se shodli na něčem, co by zastavilo tu věc, o které hovoříme a kterou si nepřejeme, a to je vytváření o něch zásob. Kristofre, jsme pod časovým tlakem. Já vím, děkuji. Já jsem potřeboval ještě něco říct o té dodavatelské klauzuli. Abych to dokončil. Ehm, lidé, mohl by to být i já, by mohli říct, chci eh, nižší clo a chci tu dodavatelskou klauzuli, pokud vyhraji, tak z toho bude šipková růženka. Protože na radě řeknou, že to nemá šanci. Ale když někdo řekne, já chci e, e, zrušit obě dvě věci, jak e, dodavatelskou klauzuli, tak nižší cla, tak to dopadne podobně. Ale já bych rád, jak si zvážil svoji pozici a to ostatní, co přichází co je ten kompromis a za jakou cenu. I kdybychom všechny ty kontroverzní prvky odněli, i kdybychom to učinili, myslím, že pořád by se nám podařilo vytvořit lepší protidumpingovaný a subvenco, eh, systém, a systém proti subvencovanému dovozu. Eh, pokud se pře, přehoupneme za naše kontroverze, budeme, budeme mít ten nástroj silnější anebo slabší? A chceme, aby tento nástroj byl silnější a nebo slabší. Já bych rád, abychom se domluvili, čeho, na čem se můžeme shodnout a to, abychom učinili. A pokud se nám podaří vykonat víc, ať tak či onak, uvidím. Já jsem vedl velice konstruktivní spolupráci s tínovými zpravodaji a doufám, že se nám společně podaří najít takovou komfortní zónu Eh, ve které se všichni budeme cítit dobře, abychom na závěr měli eh, dobré eh, právní texty. Předseda, děkuji. Mám tu žádost o slovo od stínových zpravodajů a od zpravodaje, aby se prodloužila lhuta pro pozměňovací návrhy z 29. listopadu v poledne na 4.12.6 6, 6 odpoledne. Nevidím žádné námitky, takže to bude nová lhůta pro pozměňovací návrh. Děkuji. Poslední bod na pořadu jednání, a to je bod 34, se vztahuje k činnosti monitorovací skupiny. A to bude velice stručné z mé strany, ale mám tu žádost o slovo. The change of items is Změna eh, z bodu na bod, další postup v pořadu jednání není výzvou ke konverzaci. Zakia, please, leave the room quietly. Prosím, abyste opouštěli sál v tichosti. Well, only a, a brief debriefing uh, information about... Bude to jen stručná informace o monitorovaných, monitorovací skupinách. Uh, monitorovací skupina pro Spojené státy, které předsedám, se dvakrát sešla Hned poté se konala vyjednávání u kulatého stolu a, a jedná se o náš požadavek, abychom měli eh, abychom měli další eh, zprávy ohledně eh, vyjednávání s Kanadou. Prosím, proč stále ještě diskutujete zde v sále? když můžete hovořit venku. Canada was a meeting um, with our chief negotiator. Náš hlavní vyjednávač pro SITA Mauro Petr Chanel uh, se zúčastnil jednání v Kanadě ohledně výsledku vyjednávání vám mohu říci, že ještě nejsou zcela tyto záv- tato vyjednávání uzavřena a rád bych něco řekl komisi. Zjistili jsme z kanadské strany něco, co, co nám neřekla komise. A jedná se o pracovní právo, o standardy eh, pracovních podmínek. A to, zdůrazňuji, je polita, politování hodné, že nám protistrana sdělí něco, co bychom v první řadě se měli dozvědět od komise. Eh, to opravdu nedokážu pochopit. A komise se měla vyjádřit k této monitorovací skupině a, a řekli nám, že se to stále ještě zvažuje. A o pár dní později jsme zjistili z kanadského tisku, z prohlášení kanadské vlády, že ta věc už je vyřešena. Monitorovací skupina GPN se sešla 13. listopadu, aby se dozvěděla o pokroku, o, vyjedna, eh, o monitorovací skupině s Japonskem. A to v důsledku vyjednávání, která se odehrála kde? V Tokiu? V Chile. Ohledně Chile máme stále zpravodaje mm, paní Kore Samoru která mne požádala, abych oznámil, že výbor eh, INTA, koordinátoři, se rozhodli eh, o vytvoření textu o modernizaci partnerství mezi EU a Chile, což je tedy dohoda o volném obchodu mezi EU a Chile. Včera toto bylo přijato. Takže to je krok vpřed v posílení stávajících ustanovení mezi EU a Chile. Jak víte, Chile je jednou ze zemí, která s námi má uzavřenou dohodu e, z první generace těchto dohod o volném chodě. Máte někdo něco k bodu různé? Není tomu tak. Taky jsme měli 35 bodů. To bychom snad měli někam zaznamenat jako rekord. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Uvidíme se v prosinci.